budou tato jmenování potvrzena. Konference předsedů dámy a mánové přišla s následující návrhy pro zasedací kalendář na rok 2013, 14. a 14. ledna, 4. až 7. února, 11. a 14. března, 15. až 18. dubna, 20. až 23. května, 10. až 13. června, 1. až 4. července, 9. až 12. září, 7. až 10. října, 21. až 24. října, 18. až 21. listopadu a 9. až 12. prosince. Lhuta pro podkládání pozměňovacích návrhů, které se týkají těchto návrhů, je úterý 15. 1. 19 hodin. Hlasovat budeme ve středu. A nyní se dostáváme k nově zřízenému postupu. Mám dvě, tři návrhy výboru LIBE, které se týkají usnesení na základě článku 70 a jednacího řádu, které se týkají zahájení institucionálních vyjednávání a mandátu v rámci tří legislativních postupů. Všechny tři návrhy jsou přeloženy do všech oficiálních jazyků a je možné je nahlédnout na internetu v rámci Sans an